patience. Děkujeme vám za vaši trpělivost. Poprosíme členy výboru, aby opět zasedli a budeme pokračovat další částí našeho pořadu jednání. Bod 9 je prezentace komise o nových prioritách v oblasti politiky duševního vlastnictví. Bych citovala z pověření komise je třeba zajistit, aby náš režim v oblasti duševního vlastnictví byl připraven na digitální věk. A toto může být dobrý začátek, abychom pochopili, jaké jsou nové priority v nás, pro následující léta v této oblasti. Prezentace průběžné práce v oblasti duševního vlastnictví bude to, co teď nastane. DG Grow bude prezentovat nové priority v oblasti politiky duševního vlastnictví. Takže vřele děkujeme panu Pierovi Delso, zástupce ředitele pro, pro vnitřní trh, promysl, podnikatelství a malé a střední podniky. Jsme mu velmi vděční, že přišel prezentovat toto téma dnes a jakmile se dostaví. Věřím, že další členové výboru se dostaví a jsme připraveni vám naslouchat. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že mám příležitost eh, vysvětlit, co chceme dělat v oblasti duševního vlastnictví. Za prvé, vy jste citovala eh, zvolenou předsedkyni komise, která hovořila o významu duševního vlastnictví, která zdůraznila, že třeba modernizovat do jisté míry duševní vlastnictví abychom digitální rozměr vzali v úvahu, mimo jiné. Proč je duševní vlastnictví je důležité, to už je víte. Všichni se shodneme, že je důležité z hlediska konkurenceschopnosti. Pokud skutečně chceme, aby náš promysl čelil výzvám, které existují v globálním světě, musíme zajistit, že budeme rozvíjet naši, naše investice ve světě. Abychom inovace chránili v Evropě, je třeba zajistit, aby naše systémy duševního vlastnictví byly připraveny na moderní věk. A řada věcí už byla splněna za stávající komise, ale je jasné, že potřebujeme se zabývat novými výzvami a musíme zajistit, aby ty aby tyto systémy byly připraveny řešit nové výzvy a naše společnosti musí být schopny inovovat do budoucnosti. Klíčovým rysem v tomto kontextu je otázka malých a středních podniků. Malé a střední podniky jsou velmi důležité, představují obrovský objem podniků v Evropě, představují obrovský objem pracovních míst a také jsou novátorské. Ale jak uvidíme, když se podíváte na čísla, a na počet práv duševního vlastnictví, která jsou získána malými a středními podniky v Evropě, tak zaostáváme za zbytkem světa. Takže tato otázka, jak vytvořit eh, systémy duševního vlastnictví, které budou atraktivnější pro malé a střední podniky, je nesmírně důležitá. Nejen proto, že tam máme tolik malých a středních podniků, ale také proto, že jsou součástí inovací v Evropě. To je velká výzva pro novou komisi a pro nový parlament a pro členské státy, pro všechny, kteří tím zabývají. Věřím, že to je věc, kterou bychom měli mít na paměti, protože to je skutečně zásadní. A opět, když se podíváte na čísla, máme sklon být příliš schovývavý a říci, že jsme stále tvůrčí, hodně to vymýšlíme, a když se podíváte na čísla, tak vidíte, že zaostáváme za zbytkem světa. Například, pokud se podíváte na čísla z roku 2018, přes polovina veškerých podání v oblasti duševního vlastnictví přes polovinu přišlo z Asie. A Čína se stává druhým největším přihlašovatelem duševního vlastnictví Tedy když říkáme, že Čína pouze kopíruje to, co děláme v Evropě, to platilo možná před několika lety, ale už to není pravda dnes. Čína je velmi aktivní a podává, tedy přihlašuje patenty v oblasti duševního vlastnictví. Proto nemůžeme jenom říci, oni nás kopírují, to už neplatí. Vyvíjejí a vynalézají a to je třeba brát v úvahu, pokud máme být nadále konkurenceschopní ve světě kolegové jsou velmi efektivní, připravili dlouhý seznam věcí, které se nám podařily za stávající komise. A to je pozoruhodné, nebudu to všechno procházet, je mi vás líto, kolegové, jenom chci v zásadě říci, že některé návrhy jsou velmi důležité, když hovoříme o obchodním tajemství, když hovoříme o krádeži kybernetických tajemství, o, o, reforma v oblasti obchodní známky. A to je důležité pro některá odvětví, zejména díky spolupráci parlamentu. A v oblasti biotechnologií také podnikáme významné kroky. Schválení je velmi důležitým krokem, ale co ještě důležitější je, aby se tato opatření promítla do reality. Samozřejmě musíme zajistit transpozici v členských státech, ale musíme také zajistit, aby to skutečně fungovalo. Jeden aspekt, než přejdu k tomu, co je pro vás zajímavé, což je ta nová fáze, já bych chtěl zúraznit jednu věc. To je takzvaný balíček duševního vlastnictví schválený v roce 2017, který se týká otázky vynucování. Protože opět, když hovoříme o právě duševního vlastnictví, a právech, která existují v Evropě podle jednotlivých legislativ. To je zcela bezvýznamné, pokud nehovoříme o důsledné ochraně. A z tohoto hlediska řada věcí byla už zpracována, ale mnohé třeba ještě vykonat. Nyní například máme před sebou významné pokroky u jednotlivých memorand o porozumění, která byla podepsána a stále více subjektů a držitelů práv a elektronické platformy se podílejí na těchto memorandech. To je velmi důležité, protože pokud chcete mít efektivní ochranu duševního vlastnictví v Evropě, tak je třeba zajistit, aby tyto klíčové subjekty se do toho zapojili a využívali tyto zdroje, aby práva duševního vlastnictví byla vynucována, uplatňována. Řekl bych, že z tohoto hlediska Evropský parlament a komise by měly být pišní na to, čeho jsme dosáhli. Za úplných pět let počet eh, textů, které byly schváleny, byly schváleny, byl pozoruhodný, ale opět, hodně jsme to udělali, ale musíme se podívat do budoucnosti a musíme se zabývat tím, co nastane nyní. Dovolím si jedno důležité rozlišení. Nejsem paní Gulár a nevím, co vám řekne. Nemohu předjímat, co vám bude sdělovat. To říkejme zcela upřímně. Buďme opatrní. Ale přesto mohu vám naznačit, o čem nyní jednáme na naší úrovni, aniž bych předjímal, co vám sdělí v rámci slyšení příští týden a také s čím přijde, když se s vámi bude pravidelně setkávat. Za prvé, jedna věc je velmi důležitá a to je starý příběh. Já jsem se zabýval jednotné patentové ochrany velmi dlouho, ale je to stále přítomno. Takže opravdu si myslíme, že spuštění balíčku jednotné patentové ochrany a jednotná, jednotný patentový soud by měl být realitou. Měl by vzniknout velmi brzy. Já už jsem starší člověk a Vysvětloval jsem tento příběh už u předminulého parlamentu, ale je ta, na čase to skutečně naplnit. Tento systém, který máme v současnosti, je příliš složitý, zejména pro podnikatele a příliš nákladný pro malé a střední podniky. Proto to potřebujeme, aby stávající patentový systém byl jednodušší a méně nákladný. Je to klíčový prvek, pokud skutečně chceme eh, omezit tu současnou situaci, pokud chceme podporovat investice a výzkum a umocnit růst v Evropě. To je zásadní. Další prvek. Dokončujeme naše hodnocení současného systému u dodatečných certifikátů o ochraně u farmaceutických objevů. A to je složitá otázka. Víte, že proběhla rozsáhlá jednání, ale je jasné, že jednotnější přístup a větší právní předvídatelnost a jistota jsou věci, které potřebujeme. Abychom, je to proces hodnocení. Nechci předjímat, ale je jasné, že se tím musíme zabývat, protože známe význam farmaceutického odvětví nejen z průmyslového hlediska, ale také pro všechny naše občany, protože je tu vazba na zdraví a na to, že občané budou mít přístup eh, k léčivům. Je to velmi důležité, zabýváme se tím, ale myslíme si, že je důležité vědět, jaká, jaké bude stanovisko parlamentu, až toto hodnocení předložíme. Další hodnocení, které přichází, je ochrana promyslových vzorů. Tím se už zabýváme. Provádíme tedy hodnocení současného systému ochrany průmyslových vzorů a prováděli jsme veřejnou konzultaci v zásadě sdělení, které jsme získali na základě tohoto, této veřejné konzultace, je dvojí. Systém není příliš špatný, funguje poměrně dobře, ale je třeba jej modernizovat. Musíme zajistit, aby nové vzory, jako jsou rozhlaní v oblasti 3D, je potřeba toto také zajistit. 3D tisk my víme, že parlament se zapojil do této otázky a na základě vašeho usnesení jsme zahájili studii na, pro oblast 3D eh, tisku a věříme, že budeme moci projednat tuto problematiku s vámi. Víme, že 3D tisk se stává velmi naléhavým tématem v současnosti, velmi aktuálním a také od, od odpovídám za vesmírný výzkum a používáme i 3D tisk pro vývoj nových eh, motorů pro naše vesmírné nosiče. Zmíním slova, která jsou velmi důležitá, všichni o nich mluví a otázka je, jak budeme postupovat. Je to umělá inteligence. Je jasné, že umělá inteligence je zde, stává se stále více realitou a je to věc, která je přítomna v naší ekonomice, ve vývoji a v oblasti vynálezu. A je zřejmé, že je to důležitá otázka. A zajisté z hlediska duševního vlastnictví je to také důležité. Není to věc, kterou můžeme ignorovat. Musíme se zabývat tím, co můžeme v tomto směru dělat. A z jednoduchého důvodu, protože když hovoříte o umělé inteligenci, tak se nezabýváte umělou inteligencí jako sami na světě. Ostatní masivně investují do této oblasti Čína a další části světa. Takže pokud nechceme zaostávat a stát pozadu, tak musíme se tím zabývat. A je to obtížná otázka. Z hlediska duševního vlastnictví se tím musíme zabývat, aniž bychom zapomínali na otázku etickou, která je zásadním prvkem v této situaci. Dovolte mi položit, dovolte mi položit jednoduchou otázku. Dokáže stroj být považován za vynálezce? Je to jednoduchá otázka. A ta odpověď už tak jednoduchá není. Ale je tu celá řada otázek, které musíme řešit. A abych byl upřímně, nevěřím, že paní Gulár vám dá definitivní odpovědi, až před vás předstoupí. Je to příliš složité. Ale to, že je to složité, neznamená, že bychom se tím neměli zabývat a že bychom se neměli snažit reflektovat, jaké budou dopady. A z tohoto hlediska efektivní dialog s parlamentem je věcí velmi důležitou a samozřejmě také s současnými stranami, ale s parlamentem musíme jednat, abychom věděli, jak tento rozměr zabudovat do našich pravidel o duševním vlastnictví. Dále, jeden aspekt, který je opravdu důležitý, a já už jsem to uvedl na začátku, je věc, kterou se musíme zabývat. A už jsem vám řekl, že malé a střední podniky, novátorské malé a střední podniky, nevyužívají dostatečně práva duševního vlastnictví. To je skutečnost. Když se podíváte v Evropě, tak pouze 9% evropských malých a středních podniků využívají práva duševního vlastnictví. Určitého typu, ne nutně patent, ale jiný typ třeba. Když se podíváte na větší podniky, tak to číslo je 36%. A když se podíváte na podobná čísla v USA, tak ta čísla jsou mnohem větší. Takže máme skutečný problém. Samozřejmě má to řadu vysvětlení. Duševní vlastnictví je drahé a zpráva duševního vlastnictví není jednoduchá, ale to nejsou možná ty pravé důvody, protože v konkurenčním světě, když je tolik konkurujících malých a středních podniků, které inovují, tak nemůžeme mít za to, že by to byly podniky, které nevyužívají duševní vlastnictví. Pokud malé a střední podniky nemohou využívat inovace, tak máme problém. A skutečná otázka je, co můžeme dělat. Samozřejmě můžeme zjednodušit ten systém duševního vlastnictví, ale není to tak jednoduché. A teď máme spuštěný pilotní projekt, abychom zjistili, jak by měly malé a střední podniky přístup ke strategickému poradenství v oblasti duševního vlastnictví. A 14. listopadu s finským předsednictvím a výborem regionů budeme mít velkou akci zúčastněných subjektů v, zde v Bruselu, abychom věděli, co je možné udělat pro malé a střední podniky. Já jsem přesvědčen, že je to pro nás zásadní otázka. Nemůžeme nadále říkat, že malé a střední podniky jsou klíčové pro na, naši ekonomiku a neřešit tento problém. Protože pokud nenalezneme vhodné řešení, a nějaké magické řešení nebude asi existovat, bude to kombinace více prvků, ale pokud nebudeme schopni nalézt řešení tohoto problému, bude to znamenat, že naše podniky budou zaostávat za zbytkem světa a nakonec eh, pracovní místa se budou v Evropě ztrácet a to je nepřijatelné. Takže je to velká výzva, velmi obtížná a ne všechny malé připomínky jsou stejné. Podnik, malý a střední podnik v Belgii není stejný jako v Německu, ale přesto je to skutečný problém, který musíme řešit společně. Konečně závěrečná věc, a to je věc, která je pro nás důležitá, nežijeme sami o sobě, žijeme v globálním světě a proto otázka globální konverzace v oblasti duševního vlastnictví je klíčová. Vidíme to v Evropě, že ve skutečnosti někdy podniky přicházejí o duševní vlastnictví, když opouštějí Evropu. A to je samozřejmě škodlivé pro naše podniky, protože se bojí, když by přišli o duševní vlastnictví. Vynucování mimo Evropu není tak dobré a opět není to přijatelné. Pokud, jak už jste citovali, pověřovací dopis paní van der Leyen, konkurenceschopný konkurenceschopnost našich podniků mimo Evropu je klíčová, musíme také rozvinout mechanismy, jak zajistit, aby tyto firmy byly chráněny, když opouštějí Evropu. Protože pokud chcete navodit růst v Evropě, tak to také vychází z exportu. Je to výzva, není to jednoduché, ale opět je to otázka, kterou musíme projednávat. Do jisté míry jsem vám přednesl celou řadu výzev. Víme o tom, ale také víme, že pokud nebudeme všichni spolupracovat při řešení těchto výzev a při nalezání řešení, ten budoucí příští parlament za pět let na tom nebude lépe, když tyto otázky budeme řešit. Takže teď je na čase se tím zabývat. Řešení budou obtížná, nebudou lehko realizovatelná a nemáme čas před sebou, protože jinak za 10-15 let ta situace bude úplně jiná. Nemám konkrétní řešení, ale věřím, že je důležité začít diskusi s vámi a uvidíme, jak to dopadne dále. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Delso. Bylo zajímavé vyslechnout vaše priority. Pan Breyer a potom další. Thank you and Děkuji mnohokrát a díky za prezentaci. Mám dvě poznámky. Ta první je, že bychom se na duševní vlastnictví měli zaměřovat diferencovaně. Bylo by špatně předpokládat, že práva na duševní vlastnictví jsou vždycky lepší, když je to víc ošetřené a že jako, jaksi více legislativy je lépe. Ekonomicky to může vést k inovaci, ale od určité chvíle to inovaci zabraňuje. Takže potřebujeme diferencovaný přístup. Můžeme hovořit třeba o zneužívání patentů za účelem různých soudních sporů spíše než na ochranu podniku. Mohu zmínit situaci například v Německu, kde eh, ta směrnice o vynucování duševního vlastnictví vedla k tomu, že firmy nemohou eh, instalovat sítě Wi-Fi, aniž by je někdo hnal k soudu kvůli tomu, že tam je nebo není heslo, kvůli tomu, že tam je nebo není nějaký filtr obsahu nebo přístupu. A to poškozuje naši ekonomiku. Takže já si myslím, že bychom měli zaujmout jaksi vycizelovanější přístup. A druhá poznámka se týká otázky té, proč mnoho inovativních malých firm IPR nepoužívá. Já si myslím, že mají dobré důvody, protože oni v podstatě chtějí dělat biznis a nechtějí vést soudní spory. Nemyslím si, že by to neuměli používat a myslím si, že to je z jejich strany vědomé rozhodnutí IPR nevyužívat, protože chtějí provozovat svůj biznis a mají jiné způsoby, jak chránit své inovace a nebo možná je pro ně lepší být vždy jaksi na, na špici inovace a nejenom hájit něco, co vymyslel někdo před lety. Proto si nemyslím, že eh, by to nutně měla být indikace absence ochrany. Pokud se nějaký biznis rozhodne vědomně nechránit své inovace tímto způsobem. Děkuji. Pozbíráme si několik otázek, pak vám dáme slovo na odpovědi pan Fos a pan, pak pan Stankinali. Děkuji. Děkuji za zprávu. V první řadě doufám, že budete stejně ambiciozní i dále a že budete e, stejné představy s námi diskutovat i dále, protože já mám pocit, že je velice nutné, abychom se zde někam posunuli u těchto všech otázek a musíme zvážit, jakým způsobem může Evropa, řekněme, jednotně zastupovat tyto zájmy, protože, a to jsme viděli i v posledním legislativním období, členské státy se neustále snaží tak nějak hájit své vlastní zájmy a eh, chybí tam ta, ten evropský rozměr těch zájmů. Takže já bych vás chtěl pochválit za to, že jste tak ambiciozní a vyzývám vás, buďte tak ambiciozní i nadále. Protože zde ve výboru Jury a zejména v EPP jsou tyto ambice žádoucí. Já vycházím z toho, že my máme také ten dojem, že je poměrně pozdě Eh, se vůbec o těchto dalších krocích bavit. Takže jak říkám, tu otázku je potřeba vyjasnit, jak ji říkal pan kolega Bayer, kde je ta rovnováha, kterou zde potřebujeme, abychom měli to jedno i to druhé, eh, respektive abychom měli to jedno a zabránili tomu druhému. Tedy jak můžeme dokázat to, že budeme mít jednotný evropský zájem v popředí a že to nebude jenom soubor, řekněme, zájmu jednotlivých členských států jakým způsobem můžeme dosáhnout toho, že takový ten výprodej patentů v této oblasti eh, přestane. Kde můžeme najít nějakou formu ochrany, ať už se jedná o 3D tisk, farmakologii, umělou inteligenci nebo cokoliv dalšího. Všechny ty oblasti jsou velice důležité. Prosím, pracujte na nich i nadále. A možná bychom si měli zvyknout na to, že eh, v těchto razantně se měnících technologických oblastech bychom měli nějakou určitou rychlost, nebo bychom se alespoň snažili pracovat co nejrychleji eh, a případně, že by eh, se ukázal nějaký negativní výsledek, že to budeme moci rychle opravit. Takže možná bychom měli zaujmout nějaký urychlený postup, protože nemůžeme čekat do nekonečna, než se každý detail eh, ex post bude opravovat nebo nějak přizpůsobovat. Já si myslím, že bychom měli postupovat co nejrychleji, převzít za to odpovědnost a moci co nejrychleji řešit i případná negativa nebo rizika, která z toho vyvstanou. Děkuji. Pan Volken. Děkuji, paní předsedající. Děkuji komisi za eh, tento přednes. Mně je velkým potěšením, že můžeme zase spolupracovat. Je to velice ambiciozní agenda, to, co jsme si dnes vyslechli. Eh, tak něco, co nám trošku přilevá, aby se tak řeklo, vody do vína, je to, že tedy paní komisařka eh, má za úkol předkládat iniciativu a my na ní musíme čekat. Jsem velice rád, že toto téma máme explicitně na pořadu jednání a můžeme se bavit o dalších polích aplikace než v minulém mandátu, i když v minulém mandátu jsme to velice hezky uzavřeli, řekl bych. Myslím si, že v rámci celé této diskuse, a to jsme slyšeli i teď v tom příspěvku, jde primárně o hospodářství a malé a střední podniky, což je správně, ale nesmíme zapomínat na to, že u IPR jde také o to, že ten, co něco vynalezne, má zájem na tom, aby to bylo chráněno. Ale zároveň má společnost zájem na tom participovat na tom pokroku skrz vynálezy. A o tom bude potřeba ještě hodně diskutovat. Já bych rád podotkl, že zatím to vypadá, že se to nahlíží pouze z toho ekonomického hlediska. Co se týká toho, zda mohou stroje něco vynalézt, no tak tady se jistě eh, shodneme na tom, že bez eh, jaksi tvůrce eh, není výtvor, že ano, aby se tak řeklo, takže k tomu tolik, ale jistě bychom o tom mohli vést sáhodlouhé disputace. Ano, Teď bude mít slovo pan Del Blanco a poté pan kolega. Ano, děkuji paní předsedající. Děkuji i vám, pane řediteli, za vaše expoze. Bereme na vědomí, eh, jak jste k nám byl laskav, že nám reagujete na eh, takovéto otázky na své úrovni, tedy to je jiná úroveň, než by odpovídal komisař. Já mám jednu velice jednoduchou otázku. Co si myslíte? Eh, o tom, že je velice důležitý boj proti padělání. Když eh, se snažíme zachraňovat duševní vlastnictví. A když už mluvím o těch vašich kompetencích, vy jste ředitel. Jaké kroky byste si uměl představit do budoucna? Protože boj proti padělatelům to je něco, co tady bude. Protože eh, přicházíme nebo respektive malé a střední podniky přecházejí o miliardy euro. Jsou to přitom právě oni, kdo dělá všechny ty oběti, kdo provádí všechen ten výzkum a vývoj. A já teď hovořím hlavně o Itálii, ale nemyslím si, že to je pouze případ Itálie. A je tady obrovský trh padělatelství, který vlastně vykořisťuje určitou komunitu inovátorů, protože zneužívá jejich myšlenky ke své vlastní propagaci. Děkuji. Tak ještě, ještě jeden, eh, teď tady pan Del Blanco. Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji také za vaší řeč ale možná, že mi tam chyběly nějaké další odkazy na práva duševního vlastnictví v souvislosti s, auto, s autorským právem, z oblasti jaksi umění a umělecké tvorby. A další věc, která by mě zajímala i v souvislosti s budoucností, jaká je budoucí vize Evropské komise v souvislosti s implementací poslední směrnice o autorském právu, anebo zdali se budeme snažit ještě o vyšší míru harmonizace v oblasti právě autorského práva a také něco v souvislosti s odměnami za uměleckou tvorbu. A poté ještě jednu věc v souvislosti s vlastnictvím, s vlastnictvím obecně, protože například španělské zákony týkající se majetku vychází samozřejmě z také e, z aspektu nebo se odkazují na aspekt společenské důležitosti. To znamená, že je velmi důležité, aby žádná op oblast duševního vlastnictví a autorského práva nebyla v nějakém báku A proto Odkazovat na toto je velmi důležité na tomto kontinentu i z historických, zeměpisných a geologických důvodů protože je třeba také se stále přizpůsobovat eh, nové, novým podmínkám na globální úrovni. Už třeba nejsme tak konkurenceschopní, jako jsme byli v minulosti, třeba nemáme žádné nerostné suroviny. To znamená, že eh, jediný způsob, jak vlastně nechat vzniknout něco z něčeho, je opravdu kreativita. A proto se musíme hodně zasoustředit právě na oblast autorského práva a duševního vlastnictví. Takže to to je to, já, to, co já si myslím. Protože to je přesně, myslím, že to je jediné, co může ještě hrát nějakou důležitou roli v souvislosti s konkurenceschopností našeho kontinentu na globální úrovni. A děkuji vám ještě jednou za váš projev. Ale... Děkuji vám. Tak já mám jednu otázečku a pak vás poprosíme o projev na závěr. Já bych chtěla říct si v první řadě, že jsem velice ráda, že zdůrazňujete malé a střední podniky. To je, myslím, naprosto klíčová oblast, kterou EU musí podporovat. Chtěla bych se zeptat, jestli se nějakým způsobem zaměřujete konkrétně na eh, malé a střední podniky, které vedou ženy. A to zejména v digitálním světě. Já vím, že ženy vedou spoustu malých a středních podniků a často si připadají jaksi neúplně ve svých kramflecích v oblasti technologie a digitálna, takže já se chci zeptat, jestli to je něco, co zvažujete ve svých plánech do budoucna. Děkuji. Děkuji všem za otázky. Neomlouvejte se, to, že máte tolik otázek, znamená, že se o problematiku zajímáte, což je rozhodně pozitivní. Vrátím se teď k některým z nich. Jak jste řekli, my nemáme v Evropě suroviny. Máme toho velice, velice málo. Pokud chceme zůstat konkurenceschopní, pakliže chceme i nadále zajišťovat pracovní místa pro naše občany, pro naše děti, pro naše vnoučata, tak máme jedno aktivum, což je naše kreativita a inovativnost. Pokud nebudeme schopni konkurovat díky naší inovaci, protože nemáme globálně vzato přírodní zdroje v Evropě, tak zůstaneme opodál. Zůstaneme pozadu vůči zbytku světa. Takže inovace a to, že jsme schopni vytvářet nová řešení, to je pro nás naprosto zásadní. Pro nás, pro všechny jako Evropany. Za další. Tato rozprava o tom, že IPR představuje restrikci a lze ji zneužívat, to je samozřejmě reálná debata. V některých případech je jasné, že dochází ke zneužívání IPR a že to je způsob, jak omezovat inovaci a vy jste udával nějaké příklady. Ale my jsme zatím nepřišli na nic lepšího než IPR. A pokud nebudeme schopni zajistit, že IPR bude v Evropě efektivní, no tak se stane co? Stane se to, že bude inovace omezena Nikoli v tím, že evropské firmy budou využívat IPR, ale čínské firmy budou IPR využívat k tomu, aby omezovaly evropské firmy a tím zarážely inovaci v Evropě. Takže nejde o boj proti IPR, spíš jde o to, abychom se podívali na to, jak zavést určité mechanismy, které zajistí, že nebude docházet k zneužívání IPR, což je rozhodně něco, na co se musíme zaměřit a musíme být velice opatrní. Ale buď mluvme jasně. Pakliže to nebudou naše firmy, které budou podávat patenty, udělá to někdo jiný. A pak budeme v úplně stejné situaci, s tím rozdílem, že ty výhody půjdou někomu jinému a nepůjdou nám. Takže to je to, co musíme nadále vynucovat. Samozřejmě musíme se přizpůsobit, musíme zajistit, že nebudeme vytvářet excesivní pravidla, ale nemyslím si, že bychom v této oblasti měli obecně za to volbu. Další věc, na které bych rád trvala, je to podle mě velice důležité. Podíváte-li se na jednotlivé studie, tak eh, všechny malé a střední podniky, které mají více patentů, více IPR, tak jsou produktivnější a jsou tam lepší platy. Takže eh, máme-li možnost jako malý a střední podnik, Ono to platí i pro velké podniky, ale pro malé a střední to platí ještě více. Pakliže máte možnost získat nějaká práva IPR, tak to vám pomáhá být produktivnější a můžete dávat svým zaměstnancům lepší platy, což je zase lepší pro vaši společenskou otázku. Takže není to jenom nějaká drobnost, je to velice důležitá věc. Samozřejmě hovoříme-li o IPR, abyste to řekli, je zásadní otázka vynucování těchto práv. Musíme zajistit, že eh, jak si to udělení práv nebude jenom na papíře, že to bude také vynuceno. A v tomto ohledu máme určité návrhy. Ale opět, všichni jsme na jedné lodi. Není pouze na komisi, aby toto zajistila. Jde také o národní orgány. Ty musí být efektivnější v této práci. A z tohoto hlediska potřebujeme lépe vynucovat eh, propojení spolupráci mezi národními orgány a musíme podporovat využívání databází, které mohou existovat v jednotlivých členských státech. Pakliže nevytvoříme tuto síť spolupráce, tuto úroveň spolupráce mezi touto celou sítí příslušných orgánů, v podstatě zvítězí padělatele a v Evropě přijdeme o tisíce pracovních míst, což není přijatelné. Takže z tohoto hlediska je potřeba vytvořit určitou setrvačnost, kde všechny členské státy akceptují plnou spolupráci, aby vytvořili takovýto mechanismus pro boj proti padělatelství což je samozřejmě, jak jste správně řekli, je něco naprosto zásadního a je to nevýhodné pro všechny. Co se týká autorských práv, copyrightu. Autorská práva, to je velice důležité téma, samozřejmě. Za předchozího parlamentu probíhala diskuse na kompromisu o autorských právech velice zdlouhavě. Jak říkám, já nejsem nová komise, nemohu jejím jménem mluvit. To je jasné. Ale nejsem si jist, zda je chuť znovu otevírat tu diskusi o copyrightu. Je potřeba implementovat to, co se odsouhlasilo a z tohoto hlediska je důležité to, a tím se dostávám k vašim otázkám, je vytvořit do budoucna a prodiskutovat se všemi zúčastněnými stranami implementaci toho, co už bylo vytvořeno a vytvořit ehm, situaci, kde to, co bylo odsouhlaseno, bude také řádně aplikováno. A z tohoto hlediska víme, že eh, se hovoří o konkrétních možnostech. Samozřejmě dívat se do budoucna, to je velice zásadní. Co se týká strojní umělé inteligence, a já vím, že to měla být trochu provokativní otázka, ale přesto. Nesmíme to podceňovat. Ono se to blíží. Takže svým určitým způsobem se ta otázka dříve či později objeví. A to je potřeba řešit. Um, šéfky podniků. To je e, daleko širší téma, které nesouvisí nutně pouze s IPR. Je to něco, co musíme začít řešit. V našem generálním ředitelství řešíme také strategii pro malé a střední podniky a zaměřujeme se na to, co s tím je to součástí toho mission letteru nové předsedkyně komise. Chceme akční plán pro malé a střední podniky a otázka šéfek malých a středních podniků je velice důležitá. Jenom pro informaci, pokud si dobře vzpomínám, tak teď tady tedy nehovořím o malých a středních podnicích, ale ve velkých podnicích, pokud máte většinu členů správní rady žen, tak ta firma bývá efektivnější a daleko více plní e, příslušná pravidla. Ale souhlasím s tím, že e, otázka podnikatelek je důležitá, ale je daleko širší než pouze duševní vlastnictví. Myslím si, že jsem tím odpověděl na všechny vaše otázky. Ještě jednou vám děkuji za veškerou vaši podporu a e, samozřejmě uvidíme, až se sejde nová komise, jak se celá věc vyvine. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku na základě vaší odpovědi. Respektive pan Volken se chtěl ještě na jednu věc zeptat. Takže děkujeme a pan Volken má slovo. Děkuji e, velice stručně. Vy jste zmínil zlouhavou debatu o otázce autorských práv a dialog se zúčastněnými stranami, který eh, má Evropská komise nějakým způsobem stvořit. Máte čísla k tomu, kolik eh, eh, je zájemců o účast v tomto dialogu? A pokud ta čísla máte, mohl byste nám říci, kolik to je velkých firm nebo kolik to je asociací? Já vím, že to je hodně spontánní otázka, ale pokud byste náhodou něco měl k dispozici, bylo by to fajn. No, má odpověď vás asi příliš neuspokojí. Je jich hodně, ale přesné číslo nemám. Já bych vám navrhl, že v rámci následných kroků e, to dohledáme a napíšeme vám přesná čísla, uvedeme vám tam několik kategorií, velké firmy, malé firmy a tak dále, ale já vám teď nechci dávat čísla, která nemohu ověřit. E, ano, děkujeme, to by bylo úžasné. Díky za váš čas, díky, že jste přišel. Myslím si, že nám ta výměna názorů všem prospěla, byla velice zajímavá. Co do vašich ambicí jako budoucí komise. Já si myslím, pokud se nepletu, že to byl poslední bod na našem pořadu jednání pro dnešní odpoledne. Eh, velice neformálně vám sdělím, že na základě práce dnes dopoledne jsme odeslali dvě poznámky, po pozvánky a doufejme, že eh, dostaneme i reakce. Pokud se někdo chce zeptat, tak prosím bilaterálně mimo sál, ano? A s tím vám všem děkuji za účast, díky, že jste vydrželi až do konce a uvidíme se v 9 hodin zítra dopoledne.